Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vás srdečně přivítal. Vidíte, že tady nesedí předseda výboru ani žádný místopředseda výboru. Nevím teď, eh, oč se opírá o důvodnění, že jsem dostal tu čest řídit naši schůzi. Eh, zda to je proto, že jsem nejstarším poslancem tady nebo nejdéle sloužícím poslancem ale pro mě je to samozřejmě obzvláštní zážitek řídit zasedání z této židle, protože od roku 1999 až do ledna 2007 eh, jsem řídil eh, schůze jako eh, vedoucí frakce, ale nechci být nostalgický, půjdeme k hlasování, ale nejprve se vrátíme k programu samotnému. Máte k němu nějaké připomínky? Není tomu tak, v tom případě je program schválen. Pak se dostaneme k bodu 2, prohlášení předsedy, k tomu také nic nemáme, nechceme zdržovat práce, pak se dostaneme k návrhu rozhodnutí rady týkajícího se eh, smlouvy mezi Evropskou unii a Arménskou republikou, co se týče usnadnění udělování víz. Nejsou tady žádné pozměňovací hlasování. Nemá, máme tady elektronické hlasování. Kdo je pro, měl by hlasovat. Je to hlasování elektronické. Prosím, paní Nísen. Nikon. Nik- Děkuji. Otázka, kterou jsem chtěla položit, my jsme neměli žádnou výměnu názorů k tomuto stanovisku, čili chci se zeptat zpravodaje a komise následující věc. Eh, když parlament diskutoval dohodu o usnadnění vízové politiky mezi Evropskou uní s Ruskem, Žádali jsme, aby tato dohoda se neaplikovala na rezidenty gruzínského a abcházského území, eh, kteří jsou držiteli ruského pasu. A já bych chtěla vědět, zda komise uvažovala o obdobné záležitosti v této situaci a zda dohoda o usnadnění vízové politiky s Armenií se bude aplikovat na rezidenty Horního Karabachu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát eh, za eh, tuto otázku. Pan zpravodaj tady není. V tom případě upozorňuji, doporučuji paní Nielsenová, abyste dostala eh, že dostanete písemnou odpověď, jinak si nemůžeme teď pomoci dál. Souhlasíte s tím? Tak dobrá, v tom případě přicházíme k hlasování, elektronické hlasování, zahoji hlasování, ukončuji hlasování. 23 hlasů pro, prosím pěkně. No dobře. Takže ještě jednou, paní Nielsen to byla, že? Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali teď všichni. Jinak je kolega posel vždycky přesný a včas. No, dobře, tak jo. Hlasovali jste všichni, ukončuji hlasování. 27 hlasů pro, žádný proti. Dva se zdrželi, ne ještě Ria Omen, takže 28 pro tím, že hlasovala s vyhnutím ruky. Teď se dostáváme eh, k návrhu rozhodnutí týkající dohody mezi Evropskou unii a Arménií týkající se readmise osob eh, pobývajících na jejím území bez povolení. Eh, Já bych rád požádal o nějaké informace jestli se to tež bude uzavírat eh, s Azerbajdžánem, nebo už to bylo informováno, nebo možná už je to uzavřeno. Prosím, informujte mě. It's only Armenia at the moment. V tuto chvíli se to týká jenom Arménie. Ale neplánovalo se to také eh, s Azerbajdžánem? Nebo Arménie tady má nějaké privilegium? Paní Jedermaky k tomu může něco říct, prosím. Kýtos. Olen Azerbajdžanin já. Já jsem zpravodajkou pro asociační dohodu s Azerbajdžánem. tomuto bodu. Vyjednávání bohužel neběžela tak rychle jako s Armenií, ale na každý pád doufám, že co možná nejdříve budeme mít také dohodu s Azerbajdžánem pro usnadnění vízové politiky. Eh, Děkuji, pane Landsbergi, jste spokojený. Course answer is correct. Ano, ano, ta odpověď je správná. So, uh, we can continue. Dobře, takže můžeme pokračovat. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Pan kolega Gáler, chcete hlasovat? Tak prosím pěkně. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Rio bereme na vědomí, jako vždycky, pochopitelně tím pádem s širokou většinou přijato, nemusím ten výsledek opakovat, vidíte to všichni nahoře na tabuli. Pak se dostaneme k hlasování týkající se korupce ve veřejném a soukromém sektoru dopady na lidská práva ve třetích zemích. Tady máme pozměňovací návrh 61, kdo je pro? Ve třech částech. První část, kdo je pro, děkuji, proti. Zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se zamítnuto. Třetí část, kdo je pro. Tak chcete, třetí, chcete to zkontrolovat dobře. Ne, i druhou část, dobře, takže zahajuji hlasování k druhé části. Děkuji vám, hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Teď se dostáváme ke třetí části, hned to uděláme elektronicky, zahoji hlasování. Zahoji hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. K 2,60, kdo je pro, proti? zdržel se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. Pak se dostaneme k 68. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se přijato. 2,70 pro. Proti? To musíme elektronicky přeskoumat. Zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže jednohlasně, jednomyslně přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Přijato. 75 pro. Děkuji. Proti? Zdržel se? Přijato. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 12 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13 pro, děkuji proti, zdržel se, přijato. 81 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2,80 pro, děkuji proti, zdržel se přijato, 83 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 14 pro, děkuji proti, zdržel se přijato. Kompromis 15 pro, děkuji proti, zdržel se přijato. 89 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 16 pro, děkuji proti, zdržel se přijato. 92 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 94 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. 95 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 15 ve dvou částech. První část, čili pozměňovací návrh 96, to je kdo je pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se přijato 98 pro, proti, zdržel se zamítnuto 99 pro, děkuji proti, zdržel se přijato 100 pro, děkuji proti, zdržel se přijato kompromis 17 pro, děkuji proti, zdržel se přijato 101 pro, děkuji proti, zdržel se přijato ano, přijato. Opakujeme 108, kdo je pro 108, děkuji, proti. Zdržel se přijato. 109 pro. Děkuji, proti. Zdržel se přijato. Kompromis 18 pro, proti. Zdržel se zamítnuto, ano, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat dobře, elektronické hlasování, kompromis 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 104 pro, proti. To musíme také elektronicky přeskoumat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 105 pro, proti, zdržel se přijato 106 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 107 pro, děkuji, proti, zdržel se zamítnuto, 110 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, děkuji proti, zdržel se, přijato. Pak se dostáváme nyní ke kompromisu 20 pro, děkuji proti. To musíme elektronicky překontrolovat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Tak se dostáváme ke 115. Kdo je pro, proti? Zdržel se zamítnuto 116 pro, proti, zdržel se zamítnuto 117 pro, proti, zdržel se zamítnuto 118 pro, děkuji, proti, zdržel se přijato 119 pro, děkuji, proti, zdržel se přijato 120 pro, Děkuji proti, zdržel se přijato 121 pro. Děkuji proti, zdržel se přijato 122 pro. Děkuji proti, zdržel se přijato kompromis 21 pro. Děkuji proti, zdržel se přijato kompromis 22 pro. Děkuji proti, zdržel se přijato. Pak se dostáváme ke 129. Pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, Děkuji proti, zdržel se přijato. Kompromis 3 pro, děkuji proti, zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 19, 19 nehlasujeme. To bylo pokryto již, dobře, teď se dostáváme ke 20 pro, děkuji, proti, zdržel se přijato, 21 pro, děkuji, proti, zdržel se přijato, 22 pro, Padá, když je na 20 přijato, takže nehlasujeme 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 je kompatibilní s 23, nemusíme, musíme hlasovat? Dobře. Takže přece jenom 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se. To musíme elektronicky přeskoumat 25. Eh, hlas, eh, elektronicky zahajuji hlasování, všichni hlasovali, ukončuji hlasování. Šestadvacítka pro, děkuji proti, zdržel se přijato 27 pro, děkuji proti, zdržel se přijato 28 pro, děkuji proti, zdržel se přijato 29 pro proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat dobře, zahájí hlasování o 29. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto, eh, protože tady máme rovnost hlasů. Dobře, že jsme to překontrolovali elektronicky 30 pro, proti, zdržel se, taky elektronicky překontrolujeme. Zahoji hlasování k 30, eh, hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 1,30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. Potom se dostáváme k sezdoma matřicíce pro, děkuji, proti, zdržel se zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se přijato, 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 40 pro, děkuji, proti, zdržel se přijato, kompromis 6 pro, děkuji, proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, elektronický přeskum, zahajuji hlasování ke 43. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Těsně, ale přijato, 15 hlasy. Pak se dostáváme ke 44 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato, 45 pro, proti, zdržel se, Elektronicky. Dobře, zahajuji hlasování ke 45. Se hlasovali všichni, ukončuji hlasování. No, někdy to tak vypadá, ale je to přijato. 640 pro, proti, zdržel se přijato 47 pro, proti, to musíme elektronicky přeskoumat. Zahajuji hlasování ke 47 hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Vidíte, tady to bylo jasné, je to zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se zamítnuto 1,50 ve dvou částech. První část pro, děkuji, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, děkuji, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 Děkuji, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, Děkuji proti, zdržel se, přijato. 58 pro, dě, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro. 58 bylo zamítnuto, chcete to zkontrolovat? Dobře, zahajuji hlasování k 58. 58 hlasovali všichni, ukončuji hlasování. 15 k 15 zamítnuto. Ano, to bylo správné. Žádat přeskoum elektronický 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto 60 pro, proti, zdržel se přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se přijato trojka pro, proti, zdržel se přijato čtyři pro, proti, to musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování ke čtyřce. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 15 ku 14 přijato. Když říkám hlasovali všichni, pak to skutečně taky znamená, zda hlasovali všichni. Nechci extra říkat, zda to byl muž či žena. Takže pět, kdo je pro? Děkuji proti, přijato 6, pro, proti. Dobře, elektronické hlasování k 6. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování. 15 ku 15 zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A co je to tady teď? číslo jedna lingvisticky, to je jazyková záležitost, o tom se nehlasuje. A teď dostáváme se k hlasování z výboru DV. DV3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto DV6, pro, proti, zdržel se, přijato, DV7 pro, proti, zdržel se, zamít, eh, přijato, DV9, pro, proti, to musíme udělat elektronicky. Zahajuji hlasování, kde více hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 15 ku 15 je zamítnuto. 9, 12, kdo je pro? Děkuji, proti, zdržel se, přijato. 16 pro. Děkuji, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 pro, Děkuji proti, zdržel se přijato 19 pro, děkuji proti, zdržel se přijato 20 pro, proti, zdržel se přijato 21 pro, proti, zdržel se přijato. A teď elektronické hlasování o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 28 dafür. 28 pro, 2 se zdrželi. Takže skvělé. Vynikající, mnohokrát děkuji. Hodně jsem si připomněl staré doby, když jsem eh, ještě vedl zasedání v parlamentu, tak teď. Kolegyně Schmidt, eh, zástupkyně generálního tajemníka služby pro eh, zahraniční záležitosti nebo pro vnější činnost eh, přijde eh, v 10 hodin, takže máme čas do 10 hodin. Doufáme, že potom už tady bude váš pan předseda zcela řádný. Děkuji. Bitte? <laughs> Vielen Dank. Man gibt immer sein Bestes. Aber es ist immer, wenn man es ernst ist, immer doch ein bisschen.